Vážení kolegové, nejprve se omlouvám za to, že jsem dorazila pozdě, ale předchozí schůzi nebylo možné zkrátit. Ráda bych tady teď všechny přivítala po letní přestávce a ráda bych řešila přijetí programu. Pokud nemáte nikdo nic proti, hned začneme řešit bod 4, 5. 6. Bod 6 našeho programu, což je reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie a to především proto, eh, tedy řešíme to teď, protože Mercedes Breso je pod časovým tlakem, proto jí okamžitě dávám slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Jde o stanovisko nikoli zprávu. K reformě systému vlastních zdrojů Evropské unie, a to na základě návrhů, které padly nejenom na úrovni eh, skupiny na vysoké úrovni, ale také ze strany komise a já vás později seznámím s těmi pracovními podklady a s tím, co se po nás chce. V rámci tohoto stanoviska, vypracovaného pro potřeby rozpočtového výboru, řešíme pouze institucionální a ústavní otázky, proto se tedy držíme našich kompetencí. A v rámci tedy naší práce se nás týkají dva články smlouvy o fungování Evropské unie 310, podle kterého Evropská unie nemůže přijímat akty, které mají dopad na rozpočet aniž by se ujistila, že tedy výdaje je možné financovat z vlastních zdrojů. A pak je to článek 311, který říká, že rozpočet Evropské unie je plně financován z vlastních zdrojů. Ovšem v praxi většina zdrojů Evropské unie pochází z příspěvků členských států, jak sami dobře víte. A za druhé, a to tedy v podobě procentního podílu eh, hrubé, hrubého deficitu a, eh, domácího produktu. A nyní tedy také jde o úpravu, díky které by se mohlo přijít z jednomyslného hlasování na hlasování kvalifikovanou většinou eh, v rámci přijímání rozhodnutí o příjmové i výdajové stránce z vlastních zdrojů. To je tedy další bod, který se objevil již několikrát v našich jednáních a my upozorňujeme na to, jak důležitý je. Třetí bod, jak asi dobře víte, tedy víte, že stanovisko musí být stručné, že je omezen, omezeno počtem znaků. A já si však myslím, že v tomto případě by bylo dobré, znovu otevřít debatu ke tomu, jak funguje stávající systém z pohledu Brexitu a jeho dopadů. A to především pokud jde o systém slev z odvodu a o prav, které jsou v rozporu s duchem literou smluv, ale které vedly také k tomu, že diskuze se zaměřila nikoli na evropskou přidanou hodnotu, nýprž na příspěvky členských států hlediska takzvaného čistého zůstav, zůstatku. Každá reforma systému vlastních zdrojů by měla být založena na zásadě subsidiarity a měla by být srozumitelná pro evropské občany. A z tohoto pohledu by asi bylo vhodné zajistit to, že se ujistit, že lidé skutečně znají tedy důvody toho, proč k tomu dochází. A měli tedy informace o tom, jak je Evropská unie financována tak, aby byla evidentní ta koordinace mezi odvody a přidělování zdrojů, především pokud jde o mm, investice v takových, do takových klíčových oblastí, jako jednotný trh, ochrana životního prostředí, boj proti změně klimatu, energetická unie a tak dále. A konečně Všech pět scénářů pro budoucí vývoj Evropské unie, jež předložila komise eh, v roce 2017, by se vyžádalo dodatečné finanční prostředky, tak aby bylo možné financovat nové priority Unie. A tyto by tedy měly být čerpány ze skutečně vlastních zdrojů. To jsou tedy hlavní body mého stanoviska a samozřejmě tady ještě čekám na debatu o pozměňovacích návrzích. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Hovořím jménem pana Preda, který předložil text, jež tady přečtu. Nejprve se musím omluvit za to, že nemám možnost účastnit se tohoto zasedání, prvního zasedání, které řeší velice důležitou otázku reformu systému vlastních zdrojů Evropské unie. Jsem velmi rád, že toto téma se opět ocítá na pořadu jednání a doufám, že navážeme nejenom na předchozí práce, ale také vezmeme v úvahu výstupy z práce skupiny na vysoké úrovni a že v příštích měsících se parlamentu podaří skutečně prosadit opatření nutná pro efektivnější fungování rozpočtu Evropské unie, a to i z pohledu příjmu. Tady chci poděkovat kolegyně paní Breso za prácu, za práci na přípravě stanoviska, o kterém dnes hovoříme. Nejdůležitějším signálem, který náš výbor může vyslat výbor, rozpočtovému výboru, jsou tedy ty závěry, které jsou obsaženy v těch pěti výstupech ze stanoviska. Například nutnost snížit eh, podíl členských příspěvků do rozpočtu Evropské unie, které by tak nebyly konvenčním zdrojem a tím bychom se vyhnuli eh, té patové situaci, kdy všechny debaty o, rozpočtové, o rozpočtu Evropské unie se točí pouze kolem výše příspěvků a není zdůrazňována přidaná hodnota která tady plyne z prostředku, rozpočtových prostředků Evropské unie. Z pohledu Brexitu je také třeba tedy znovu otevřít otázku slev z odvodů a dalších výjimek. A konečně také vítám skutečnost, že toto stanovisko znovu zdůrazňuje, jak je důležité, aby Evropský parlament hrál důležitější úlohu při rozhodování o vlastních zdrojích. Také chci upozornit na jedno z doporučení Monteho zprávy, která žádá tedy zřetelnější návaznost mezi výdaji a skutečnou přidanou hodnotou, které tyto výdaje přinesly, tak, aby to bylo zjevné i evropským občanům, aby se tito uvědomili, že investice z evropského rozpočtu přinášejí eh, skutečnou přidanou hodnotu. A také tedy jsem proti tomu, aby některé oblasti rozpočtu měly prioritu nad ostatními. A konečně je třeba také tedy zaměřit se eh, na to, jaké potenciální dopady může mít těch pět různých scénářů vývoje Evropské unie, případně jak se vzájemně ovlivňují jaký dopad to může mít na rozpočet a je také třeba být opatrný tam, kde řečíme problematiku více rychlostní Evropy a rozpočtového dopadu takového principu, což může oslabit princip jednoty rozpočtu a celou věc, tedy více zkomplikovat a nikoli zprůhlednit a zjednodušit. Těším se na další spolupráci se spravodajkou a stínovými zpravodaji. Doufám, že se nám podaří identifikovat klíčové výstupy, které potom předložíme rozpočtovému výboru. Děkuji, George, za to, že to bylo tak procítěné. A nyní EKR. Děkuji. Děkuji také paní Breso za to, že odvedla vynikající práci. Možná, že se ve všem neschodneme, ale myslím, že analýza situace je správná. EKR se, jak víte, dívá na tuto věc trochu jinak a já chci varovat před tím, že bychom měnili se, se současný systém financování Evropské unie na a tedy systém přímého zdanění. Protože to by tedy, myslím, ještě více poškodilo image Evropské unie v občích občanů, protože ti už teď jen obtížně chápou, jak proudí příspěvky z členských států do rozpočtu Evropské unie a vysvětlit tedy ten složitý systém přímého zdanění by rozhodně nebylo jednoduché, ale to je něco jiného. My to rozhodně navrhneme za naši frakci a budeme také proti té eh, změně systému eh, hlasování, tedy místo kvalifikovanou většinou, místo jednomyslné většiny. V některých bodech tedy se nám podaří najít společnou řeč, jinde ne, ale já se každopádně těším na spolupráci. Fabio Castaldo. Děkuji paní předsedkyně, děkuji kolegovi za to, že představil toto nové stanovisko, které obsahuje celou řadu zásadních eh, pasáží, které bychom měli prodebatovat v rámci debaty o vlastních zdrojích. Také tedy souhlasím s tím, že, ta, že tedy ten budoucí systém eh, vlastních zdrojů musí být jednoduchý, srozumitelný a že musíme přejít na hlasování kvalifikovanou většinou v rámci řádního, řádného legislativního postupu. Pokud jde o dopady Brexitu, a další diskuzi v tomto směru? A pokud jde o zavádění jakýchkoliv pozměňovacích návrhů, je třeba dbát především na to, aby celý ten systém byl vyvážený, a aby byl tedy celý ten rozpočtový systém srozumitelnější, jednodušší já mohu do značné míry souhlasit s tím, co tedy k tomu řekla paní zpravodajka. Děkuji, žádný další stínový zpravodaj tady není. Ne, já jsem se kladla otázku, jestli mluvíte z pozice stínového zpravodaje, nebo jestli nejste stínový zpravodaj. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Vy jste řekla, že je třeba identifikovat tedy ty klíčové výstupy z této zprávy. Na té zprávě se zatím pořád ještě pracuje. A tedy vy jste řekli, že eh, občané, řadoví občané nechápou, jak je financována Evropská unie, připadá jim to velice složité, vědí, že tedy vláda odvádí určité příspěvky v závislosti na výši hrubého domácího produktu, takže jsou to určité přímé příjmy, pokud jde o výběr určitých cel a poplatků a podobně. A pak jsou tu dokonce slevy z celého toho systému odvodů. Z pohledu Brexitu musím říci, že na mém stanovisku se nic nemění, i kdyby tedy Spojené království hlasovalo pro to, že zůstane v Evropské unii, tady bych chtěla citovat Simon Weil, která řekla, že zodpovědné chování parlamentu by se nemělo eh, omezit pouze na schvalování rozpočtu jakožto určitého objemu prostředku, ale mělo by, takový parlament by se měl také zajímat o to, jak je to s příjmy eh, tohoto rozpočtu. Proto si myslím, že by bylo dobré opustit tento velice složitý systém a vybírat přímé daně od každého občana, tak aby všichni věděli, kolik je Evropská unie stojí. Platí to stejně a pojďme je tedy zdanit přímo, aby věděli přesně, jaká část tedy z těch daní, které odvádějí, jde přímo do rozpočtu Evropské unie. Děkuji, Richard Corbett. Děkuji. Jenom taková drobnost na úvod k tomu, co tu řekl pan Batten. To zní velmi dobře, protože lidé by zjistili, že 98% výdajů z veřejných zdrojů eh, se odehrává na té národní, případně regionální úrovni a pouze 2% jsou vynakládána na úrovni Evropské unie. Takže to možná není špatný nápad, ale ten hlavní bod, o kterém jsem chtěl hovořit, Zpravodaj předložil návrh stanoviska, ve kterém se říká, že připomíná, cituji, připomíná, že stávající systém vlastních zdrojů je v rozporu s duchem a literou smluv. A to ze dvou hledisek. Já si myslím, že se nemá říkat litera smluv, protože z toho vzniká dojem, že ten současný systém je nelegální. Ale kdyby tomu tak bylo, tak, se toho již, tak to jistě již někdo napadl. A pokud je o systém národních příspěvků, na který se zaměřujete, pan Depres, zpravodaj eh, rozpočtového výboru a pan Levandovsky tedy správně vysvětlili, že i příspěvky členských států jsou z, z právního hlediska také vlastními zdroji Evropské unie. A že se odvíjejí od relativní míry prosperity, tak jak je to měřeno v podobě procentního podílu HND. Je to tedy do určité míry progresivní daň, protože, zále, protože se odvíjí od míry prosperity Není to tedy nějaký oddělený samostatný zdroj příjmu rozpočtu. A je to navíc docela spravedlivý způsob, jak přispívat do rozpočtu v porovnání s některými jinými návrhy. Takže já bych byl opatrný na to, jak to vyhodnotíme a rozhodně bych nechtěl budit dojem, že stávající systém je nelegální. Děkuji. Pokud ne, tak dám slovo Mercedes. Děkuji. Děkuji všem kolegům za poznámky, připomínky, které byly zajímavé a věcné. A uvidíme, jaká bude situace, pokud jde o pozměňovací návrhy. Ale budu moci přemýšlet na základě toho, co jste navrhli. A budu moci navrhnout i pozměňovací návrhy zpravodaje. Mám dojem, že převážně souhlasíte s tím, že kontext Brexitu, který je negativní v řadě ohledů, v tomto případě nám umožní zjednodušit eh, systém, tedy eh, výjimek a slev, který vlastně se stal stále složitější. A pan Korbet to zmínil. Už se to neopírá o proporční návrh, pokud jde o příjmy, ale máme tu významné rozdíly, pokud jde o financování Unie. Má pravdu, není to nelegální, ale neodpovídá to liteře smlouvy protože smlouva předpokládá vlastní zdroje. A nic eh, nebrání tomu, aby vznikla eh, zvláštní daň a v daňovém přiznání by bylo vedeno, tato část příjmu je určena Evropské unii. Tedy bylo by to jasně řečeno, to by byly vlastní zdroje Evropské unie a vyplývalo by to z daně z příjmu občanů, fyzických osob. Děkujeme těm, kteří mě upozornili, že možné zdroje přímého zdanění v Evropské unie mohou odpovídat také vlastním pravomocím unie, ale nemělo by to vytvářet další komplikace v celém systému. Takže i tady musíme být opatrní. A u těch dalších otázek připravím pozměňovací návrhy a přečtu si své poznámky, přečtu si to, co jsem si poznamenala během rozpravy a jsem si jistá, že budeme schopni se dohodnout. a nalézt institucionální odpověď, protože konec konců to je jádrem naší pravomoci. Děkuji, Mercedes. Navrhuji nyní harmonogram pro další postup. Máme termín pro pozměňovací návrhy 15. září v pravé poledne, 15. září ve 12 hodin, což nám umožní to projednat 28. září a hlasovat v AVKu 11. října takže nebude s tím problém pro někoho, zejména pro zpravodajku, takže ty, tento bod může být uzavřen. A nyní bych chtěla přejít k bodu 2 pořadu jednání, což jsou oznámení předsedkyně a chci vás informovat, že upravujeme lhuty pro pozměnce návrhy ustanoviska pana Hanemance o MFF což bude 15. září také v poledne, podobně jako stanovisko Mercedes. To je moje oznámení a teď bych chtěla přejít k bodu 3, což jsou má oznámení týkající se doporučení při posledním zasedání koordinátoru před létem 13. července. Následující otázky byly projednány a koordinátoři doporučují za prvé, pokud jde o jmenování, zpráva Libe o situaci v Maďarsku podle usnesení ze 17. května Evropského parlamentu na základě článku 45, 52, 83 jednacího řádu a určený zpravodaj je z ALDE, pan Duaruis. A pokud jde o zprávu fetu a sede o Evropském obranačním plánu, určený zpravodaj je z EPP, Esteban González Pons. Koordinátoři také projednali a rozhodli se spochybnit přidělení odvolacím oddělení doporučení pro rozhodnutí Evropského parlamentu a rady na úpravu článku 24 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky. A toto doporučení předpokládá revizi protokolu 4, což je nedílnou součástí smlouvy. AFKO je příslušné, příslušným výborem v tomto směru a my budeme odpovídat za revizi smluv. Takže to bude asi obtížné jednání a předsedkyně výboru byla určena jako zpravodajka. Takže pokud nejsou námitky ze strany výboru, tato doporučení budou považována za schválená. Také bych vás chtěla informovat, že koordinátoři se dohodli, že budou považovat povolení Běra parlamentu pro zjišťující misi do Helsinki, Helsinek a Rigi pro zprávu vlastní iniciativy o nařízení ECA, to byl George Chaplin. A dále také jsme projednali proces revize jednacího řádu. Jsou to určité nedodělky, ale některé jsou už hotové. Ale to, co bude navrženo ve výboru AFKO, pokud jde o revizi jednacího řádu, Koordinátoři se dohodli na tom, že svolají opět pracovní skupinu pro jednací řád, aby řešila všechny tyto otázky související s revizí jednacího řádu. A možná si vzpomenete, že jsme to uzavřeli v prosinci 2016 a to je vlastně pravidla o prazích pro interní rozpočtový postup a zazně další otázky, výklad eh, některých eh, článků pro další doporučení, takže uvidíme, jak, jak se rozšíří ten objem z, požadovaných změn. A pracovní skupina, jak doufám, bude znovu svolána bezprostředně po zahájení naší práce. Chci vás také informovat, že Richard Corbett má eh, navštívit rozpočtový výbor, aby se zúčastnil jednání o interních rozpočtových pravidlech. A na jednání 20. června se koordinátoři dohodli, že připravíme několik pracovních dokumentů o budoucnosti Evropy. A tyto pracovní dokumenty byly eh, rozeslány politickým skupinám následujícím způsobem sociální aspekty současného rámce EU. GUE, Barbara Spinelli, EFDD a Fabio Castaldo budou navrhovateli pro tento dokument. E, George Chaplin EPP bude navrhovatelem pro pracovní dokument o globalizaci spolu s Markem Dabazon a z ALDE, Markus Pieper za EPP a Mercedes Bresso od socialistů a demokratů budou navrhovateli dokumentu o EMU. Paolo Rangel, EPP a Jo Leinen ze socialisté demokraty budou navrhovateli pracovní dokumentu o obraně. Elmar Brok a Ramon Hauregi budou navrhovateli dokumentu o financích EU, EPP a socialisté. Manpers Gruas Alde bude navrhovatelem pracovního dokumentu o občanství spolu s Jose Marie Telecabras ze Zelených, Kačmíř Levandovský z KR bude navrhovatelem pro strukturální a pracovní metody rady s Claudii Paparel od socialistů a poslední Pascal Duro za zelené bude navrhovatelem pracovní dokumentu o vícerychlostní integraci. A také jsme se dohodli na pracovní metodě pro tyto zprávy a předběžném harmonogramu příprav takže věříme, že během podzimu, říjnu a listopadu budou tyto dokumenty předloženy výboru a chci také jasně říci, že se soustředíme pouze na ústavně právní a institucionální aspekty, nikoli na samotné politické otázky. To by mělo být zcela zřejmé. A jakmile budou dokumenty projednány, bude rozhodnuto o následných krocích skrze syntetický nebo prováděcí dokument nebo zprávu z vlastní iniciativy. To bude předmětem dalšího jednání mezi koordinátory. Bod čtyři na pořadu jednání je harmonogram našich eh, jednání. Poslední verze byla rozeslán 28. srpna. Pokud nejsou námitky, tak ji považujeme za schválenou. Komentáře k těmto bodům a pochopil jsem, že Richard má připomínku k jednomu z bodů. Prosím. Děkuji. Bylo to k bodu, který se týkal těch nedodělků u revize jednacího řádu. Vy jste uvedla a koordinátoři hovořili o tom také z rozpočtového výboru. A záleží mi na tom, aby u tohoto bodu, který se týká parlamentních pravidel pro schvalování vlastního rozpočtu parlamentu, záleží na tom, aby případná změna pravidel byla schválena dostatečně včas, aby to už platilo pro příští rok, aby v lednu nebo v únoru bylo možné používat nová pravidla a nepoužívat pravidla stará. A měl jsem dojem, že to budeme projednávat odděleně a urychleně oproti dalším eh, bodům, které má projednávat ta pracovní skupina. Bylo by možné to oddělit? Předsedkyně, ano, proto jsme to zmínili, protože nechceme mít jeden balíček, protože ty body by se mohly vzájemně provázat. A některé body si zaslouží, aby byly projednány rychle A pokud to má projít pracovní skupinou, tak je to možné a je třeba, abychom postupovali co nerychle, abychom narušili eh, plány rozpočtového výboru a domnívám se, že budou jiné názory a nikdo nereaguje, takže rozumím tomu tak, že to můžeme schválit tento přístup, který byl již vlastně dohodnut koordinátory. Další připomínky k těmto informačním bodům. Takže chci přejít k bodu 4, což je tedy ten harmonogram, který jsem vám předložila. Máte k tomu připomínky? Je to stejně zbytečné, protože, jak víte, nemůžeme to měnit. To je tak náročná práce. A my jsme protestovali na různých stupních, ale už, když už je to takhle, tak prostě se s tím nedá už moc dělat. Takže rozumím tomu tak, že to schvalujeme. A bod 5, eh, schválení zápisu z jednání. A tady bych vás chtěl informovat, že zde máme zápis z našeho jednání z 20. 21. března, to nám bylo již předloženo. A pokud do konce jednání nezazní žádné námitky, taky to budeme považovat za schválené. Také bych vás chtěla informovat, že Guy Verhofstadt se má dostavit v pět hodin, tak nevím, máme 14 minut. Možná bych, bych vás chtěl informovat o dvou dalších otázkách. Jedna souvisí s tím, možná si vzpomenete, že jsme připravovali jednání o registru transparentnosti a po řadu měsíců vlastně od října 2016 jsme byli v kontaktní skupině s Rainerem Wielandem a to byl hlavní vyjednávač jmenovaný konferencí předsedu paní Sylvie Gio, předseda výboru AFKO, to jsem byla já. A dospěli jsme vlastně ještě před létem dokončení mandátu a čekali jsme několik měsíců na zahajovací schůzku, to jsou jednání mezi parlamentem, Evropskou komisí a radou. To zahajovací jednání, to politické jednání při začátku jednání by mělo být příští týden, 5. nebo 5. 6. září, příští týden. A chci vás informovat, že občas vás také budu sama informovat o průběhu těchto jednání. Ale zatím je na cokoliv příliš brzo, kromě toho, co jsem už uvedla. Jako AFKO jsme do toho procesu už se zapojeni. Pokud jde o Brexit, obvykle vám poskytuji informace o tom, čím se zabývá mezi jednáními. Konalo se několik jednání s Michelem Barnierem a Guy Verhofstadt vás bude informovat o tom, jak postupujeme, pokud jde o řídící skupinu pro Brexit. Také se jednalo během léta a i jak v červenci, tak v srpnu měl jsem řadu jednání a to nejvýznamnější jednání bylo jednání s, s ministrem zahraničí Irska a s se znovu zvoleným předsedou výboru dolní sněmovny britského parlamentu pro opuštění Evropské unie s Hillary Benem a, a také jsme vlastně zorganizovali slyšení na toto téma, takže se do, tím budeme i nadále zabývat. A nechci to rozvádět, protože Guy, až přijde, nás bude informovat, ale bohužel musíme počkat chvilku do pěti hodin. Tu zprávu Mercedes Bressel jsme ukončili příliš rychle, takže přerušíme na 8-10 minut a bylo by dobré, kdybyste se vrátili po těch deseti minutách, protože v kontextu jednání o Brexitu se to odehrálo mnoho. Dear colleagues, I apologize. Vážení kolegové, já se omlouvám. Dostali jsme dvě zprávy, že eh, za prvé, že tedy už přichází Giferovštad, za druhé, že je na cestě. Tak eh, mm, myslím, že opravdu už dorazí. Uh, Vážení kolegové, chtěla bych přivítat všechny ty, kteří uh, přišli na naše zasedání k tomuto bodu na našem programu. A také chci přivítat Guy. děkuji mu, že přišel. Eh, ti z vás, kdo se otázkou Brexitu zabývají teprve nyní, tak chci říci, že eh, Guy Verhofstadt je koordinátorem pro jednání o Brexitu za Evropský parlament a také předsedá řídícímu výboru pro Brexit. A eh, tedy prosím dám slovo Guy aby nám věci připomněl. Děkuji, děkuji vám. Já se chci především omluvit za to, že jsem přišel pozdě. Mlouvám se, byl jsem na zasedání s, na, nebo na schůzce s panem Bentem, který je eh, hlavou eh, eh, výboru pro Brexit za dolní sněmovnu Velké Británie. Nožná možná nebyl špatný nápad pozvat ho sem na AVKO, příště bychom to třeba mohli udělat. A tím spíše se nachází zde v Evropském parlamentu. Tak tedy za prvé, vážení kolegové, víte, jak eh, se snažíme postupovat zde v parlamentu konference předsedů spolu s předsedkyní eh, Avko paní Hybnerovou eh, se snaží řídit proces jednání o Brexitu. Já se vždycky odkazuji na to, že v parlamentu je eh, skupina, která se nazývá Brexit Steering Group a to je tedy řídící skupina v Brexitu, zatímco v radě je pracovní skupina pro Brexit. Oni pracují a my to řídíme. Tak bych to asi tady řekl. Prostě hm, možná je to naopak, možná řídí oni a my pracujeme. Uh, i když slovně to neodpovídá. Takže máme tady tento Brexit Steering Group, eh, ve kterém je tedy také předsedkyně AFKO a eh, další členové této skupiny, kteří schválili a podpořili původní usnesení, eh, které bylo schváleno na plenárním zasedání Evropského parlamentu. Máme představu takovou, že když další skupiny podpoří usnesení, které ještě vzniknou eh, v nejbližší budoucnosti, pak eh, také tyto skupiny budou eh, přizvány do tohoto řídícího, do této řídící skupiny pro Brexit. Je to tedy otázka, jak vlastně věci začaly kolem řídící skupiny pro Brexit a jak dále probíhají. Tím tedy odpovídám na otázku, jak se věci mají. Mezi tím, jak víte, eh, proběhla tři jednací kola mezi Evropskou unii eh, s panem Barnierem, který zastupuje Evropskou unii, a eh, mezi britskou vládou. A to za dohledu pracovní skupiny pro Brexit z Rady a řídící skupinou z Evropského parlamentu. Tedy k těmto kolám, kolům jednání. Eh, první kolo bylo čistě zahájením jednání. Druhé kolo eh, v červenci předložilo eh, jednotlivé pozice k hlavním tématům jednání. A třetí kolo, kterému, které bych nazval kolo vyjasňování věcí. A pak doufáme, že přijde kolo, které bude opravdu už jednáním, vyjednáváním, protože to je cílem celého procesu. Takže to třetí kolo proběhlo minulý týden. Jak víte, pozice Evropské unie je taková, že dříve, než se bude jednat o budoucích vztazích mezi Evropskou unii a Spojeným královstvím, což bude velice důležité jednání, bude to jistě velice eh, privilegované, hluboké eh, pouto mezi námi. Do té doby, ale, nebo předtím, ale musíme si dostatečně vyjasnit, jak bude vypadat dohoda o stažení se mm, Velké Británie z EU, tak jak to předpokládá článek 50 smlouvy. A tady je celá řada eh, důležitých eh, klíčových stavebních bloků. Za prvé je to otázka, jaká budou práva občanů, a tím mám na mysli eh, obě skupiny občanů, to znamená občany EU, kteří žijí v Británii, stejně tak jako občany Spojeného království, kteří žijí v Evropské unii tedy zbylé Evropské unie. Druhý takový velký blok to je finanční urovnání. finanční vyrovnání v tomto rozvodu mezi EU a Velkou Británií. Třetím blokem je otázka hranic, tedy vnějších hranic EU. A nové, exteri- nové vnější hranice znamenají, že budeme muset řešit hranici mezi eh, Irskou republikou a Severním Irskem. Tady, jak víte, Evropský parlament vychází ze svého usnesení, kde má zcela jasnou pozici. <clears throat> My nechceme, aby se nějak přitvrdilo na hranici mezi eh, Irskou republikou a Severním Irskem. A čtvrtý velký blok je celá řada otázek, včetně Eh, včetně takových otázek, kde nechci zacházet do detailů, mm, za čímž je celá řada textů, článků, které byly eh, zveřejněny jak ze strany EU, tak na to i byly zveřejněny odpovědi ze strany Spojeného království. To jsou tedy ty čtyři takové základní bloky, které se týkají dohody o vystoupení. Od začátku říkáme, že když bude dosaženo dostatečného pokroku u těchto čtyř hlavních bodů eh, od vystoupení, pak můžeme přejít k druhé fázi jednání, to je eh, začít hovořit o budoucích eh, vztazích. Otázka, zda jsme dosáhli dostatečného pokroku, bude Eh, řešena na úrovni Evropské rady. Počítalo se s tím, že to bude na zasedání Evropské rady eh, v třetím, eh, pro, třetím týdnu října. A tady byla představa, že Evropský parlament by měl také připravit usnesení, kde by posoudil a vyhodnotil otázku a otázku, zda bylo dosaženo dostatečného pokroku to byl tedy plánovaný časový harmonogram, tak jsme to navrhli, že Evropský parlament na, v nadcházejících týdnech připraví usnesení, které eh, si bude klást otázku, zda bylo dosaženo dostatečného pokroku a to by eh, bylo posouzeno na říjnové Evropské radě, která by tím pádem mohla zahájit druhé, eh, druhou etapu jednání. V případě, že nebude dosaženo dostatečného pokroku, bude muset pokračovat ještě dále jednání o těch prvních čtyřech blocích, to znamená vystoupení z EU. Musím vám říci, že po uh, eh, informacích, které jsem dostal v červenci a také v srpnu, ale ještě dnes od pana Barniera, tak je tady zcela jasné vyhodnocení. Doposud nebylo dostatečně dosaženo pokroku. A abychom mohli říci, že okamžitě je možné přejít k druhé fázi jednání. Když dovolíte, tak eh, já myslím, že bychom se teď mohli eh, podívat na ta jednotlivá témata jednání. První věc, otázka práv občanů. Jistě jste viděli, že obě strany zveřejnili komparativní dokument, ve kterém Eh, se probírají klíčové body práv občanů. A také se tam uvádí, zda je dohoda o daném bodu, nebo zda je neschoda. Ano, v zeleně je tam schoda, červeně je tam uh, eh, označená mm, zatím nedohoda. A pak je tam žlutě barvou uh, zdůrazněno, co potřebuje ještě další vyjasnění. Na základě takové komparativní tabulky jsme schromáždili z různých, eh, od různých předsedů výborů, kterých se to týká, a také od zástupců eh, řídící skupiny pro Brexit, jejich poznámky takže od ECR eh, e například jsme dostali také eh, poznámky k této komparativní tabulce. A my jsme udělali takovou věc, že jsme všechny tyto poznámky soustředili a zítra dopoledne zveřejníme na webových stránkách eh, Brexit Steering Group souhrn těch Eh, poznámek. To znamená, budou tam pozice EU, eh, e pozice mm, Spojeného království k různým věcem a pak také eh, poznámky ze strany Evropského parlamentu. Je to tady především za to Jure, Empl, Avko, Libe a také tam budou poznámky, které jsem dostal od frakce ET CR. To bude zveřejněno zítra a bude to předkládat takový celkový přehled, jak na tom jsme, kde jsme se byli schopni shodnout, kde jsme eh, se neschodli, a to nejenom za vládou Spojeného království, ale také u některých konkrétních bodů, kde jsme se, eh, jaká je tedy aktuální pozice. Eh, došlo během posledního kola jednání k určitému eh, zlepšení situace v oblasti občanských práv. A to u celé řadě otázku sociálního zabezpečení, o přeshraničních pracovnicích a o zdravotní péči. To jsou tři otázky, ve kterých došlo eh, k pokroku. Při posledním jednacím kole. Ale Velkým problémem nadále zůstává jednak návrh k občanským právům, tak jak je předloženo na otázce. Tedy ten problém nespočívá ani tak v obsahu těchto práv. Protože eh, britská vláda navrhuje určitý status eh, pro občany EU do budoucna který pokrývá většinu těch práv, které dnes evropští občané v, e, v EK mají, v Spojeném království mají. A eh, je tam ale určitý rozdíl. Je to o něco méně, než je současný status eh, občanů EU v Británii. Hlavní problém tohoto statutu je, že to bude nový systém, že to bude začleněno do britské legislativy a každý občan EU bude muset žádat o ten status, aby ho získal a bude muset prokázat určité věci. A pak bude rozhodnuto ze strany Spojeného království, zda ten status udělí nebo ne a nebude postupováno po rodinách, bude postupováno po jednotlivých žádostech. Takže když máte manžela, manželku a tři děti, tak prostě bude muset být podáno pět jednotlivých žádostí pro každého jednotlivce zvlášť. A to je ten hlavní problém s návrhem tak, jak je nyní předložen. Čili nejde ani tak o to, jaká práva jsou pokryta, v daném eh, návrhu. V každém případě je tady je otázka sjednocení rodiny, protože my bychom chtěli, aby to sjednocení rodiny bylo stejně snadné, jako tomu je dnes ale e, způsob, jak to bude fungovat v praxi, to, že o to musíte požádat, to, že musíte prokázat e, řadu věcí a splnění řady podmínek a že tedy musíte na bázi jednotlivých žádostí o takový status žádat. My se ptáme, proč není možné, aby práva občanů byla zorganizována kolektivně, například ti, kdo tam jsou, budou i nadále mít ta práva, která mají nyní. Ta práva se jim nezmenší. Proč vytvářet tak velkou administrativní zátěž? A totež by pak platilo také pro britské občany, kteří žijí na evropském kontinentě. My si Eh, aspoň my v parlamentu, eh, a to také vyjadřuje to, co je v usnesení parlamentu podpořené velkou většinou na plenárním zasedání, my v parlamentu si tedy nepřejeme, aby to bylo obtížnější pro evropské občany eh, nebo pro britské občany žít na evropské pevnině. My v parlamentu jsme řekli, že když žijete, bydlíte v jedné zemi Evropské unie, tak eh, prostě i po stažení Velké Británie z EU mohou britští občané prostě jít i do jiné země EU a tam mít stále stejná práva. To ale momentálně není eh, pozice celé EU, ale je to pozice Evropského parlamentu. Nebo například eh, my se domníváme, že by mělo být možné, aby občané EU, kteří žijí v Británii, stejně tak jako britští občané, kteří žijí eh, v Evropské unii, že by měli mít právo podílet se, účastnit se voleb do místních zastupitelstev. Nic by se na tom nemělo změnit. Prostě vaše identita, vaše národnost, vaše státní příslušnost by vám neměla eh, zabránit eh, volit představitele místních Eh, místních eh, orgánů, protože tam na tom území také žijete. A my tady se snažíme vlastně obě strany u jednacího stolu eh, přimět k tomu, aby přijali takovéto, to argumentaci. Čili z hlediska občanských práv tady došlo k pokroku v oblasti so, koordinace sociálního zabezpečení, a o zdravotnictví. O těchto právech bude možné se dohodnout, ale hlavním problémem v této oblasti je to, že tady je navržen eh, zvláštní status, který bude udělován na základě žádosti každého jednotlivce a bude udělován na bázi těchto jednotlivých žádostí. My z evropské strany, tedy alespoň ze strany Evropského parlamentu, se domníváme, že jsou jiné možnosti, lepší možnosti, bez tak obrovské administrativní zátěže, která by se tím eh, vytvořila. A musíme také zdůraznit, že byla to asi chyba, byla tady během letní eh, pauzy zaslána dopis asi stovce občanů, kteří žijí ve Velké Británii, kde jim bylo řečeno, že budou muset odejít ze země. A pak tady došlo k uznání, že došlo k chybě. No, já jsem také dostal dopisy od britských občanů, kteří žijí uh, v některých našich členských státech, kteří si stěžují, že je to pro ně obtížnější, že je pro ně těžší získat, eh, vyřídit si řadu administrativních eh, postupů, které se týkají jejich bydliště nebo některých dokladů, které potřebují. Takže je tedy jasné, že pro eh, evropské občany ve Velké Británii i pro britské občany v našich členských státech se věci stávají obtížnější je tady určitá nejistota, která jim vytváří problémy. A to není normální, protože teprve po vystoupení Británie z EU, teprve potom vznikne nový systém. Nic nového by se nemělo projevovat nyní, dříve než dojde k tomu oficiálnímu vystoupení. Momentálně je Velká Británie plným členem EU a e, právní předpisy a různá pravidla musí beze změny platit. E, bez změny rozhodně ne kvůli tomu, že v budoucnu dojde k vystoupení z EU. A to platí pro obě strany. A přitom se zdá, že dostáváme tyto dopisy, které ukazují, že e, si občané stěžují v některých, i v některých našich českých státech na tuto těžší situaci. A pak je tady druhá otázka, kterou bych chtěl uvést, abych ukázal, v jaké fázi se nacházíme, a to se týká Irska. Informace, které jsem dostal od vyjednavačů, ukazují, že došlo k určitému pokroku v jednání o společné zóně cestování, Common Travel Area a eh, že to respektuje eh, dohodu z velikonočního pátku, tedy z Velkého pátku. A ta otázka hranice potřebuje ještě další jednání mezi oběma stranami. A rozhodně zatím není řešení, které by bylo přijatelné pro obě strany. A celá otázka té neviditelné hranice. Já jsem trošku žertoval na toto téma o neviditelných hranicích. Já jsem říkal, ano, my jsme, já jsem ze země, kde tady je také otázka eh, té hranice. Jistě si vzpomínáte na slavný obraz René Magrita. Ehm, já, když se dívám na ten obraz, nebo když se podívám na otázky neviditelné hranice, tak Eh, myslím na Magrita, myslím na tu neviditelnou hranici. A já prostě vždycky říkám, no, hranice je hranice. Já si dovedu ale představit, že v neviditelné hranici je eh, kus pravdy, protože na jedné straně eh, máte jednu měnu, na druhé straně máte jinou měnu a celou řadu, celá řada jiných věcí eh, se prostě liší v Irsku a v severním Irsku například i právní systém. Ano, ano, omezení rychlosti, no to se asi také liší, to jsem ani nezmiňovala. Ano, e, také v kilometrech či v, majlí, v mílích, ano, i to je další hranice, e, další e, rozdíl této hranice. A Evropský parlament jasně řekl ve svém usnesení, že my bychom si přáli, aby nedošlo k žádnému zpřísnění, přitvrzení podmínek na této hranici. A Eh, to by bylo dobré nejen pro občany, ale také pro podnikatele. Eh, to pak otvírá otázku, kde vlastně ta hranice je. A to potřebuje také další eh, jednání mezi EU a Velkou Británii. A to nemluvím ani o budoucích vztazích. Když z toho či onoho důvodu, například Británie bude třeba členem celní unie společného trhu, pak bude situace úplně jiná. Ale o tomto se teď nehovoří, to teď tak nevypadá a proto se eh, klade otázka, kde ta hranice bude a jaká bude. Jde tedy o to, aby nedošlo k nějakému přitvrzení na této hranici oproti situaci dnes. Obě strany, Irská republika i Eh, Velká Británie jsou, není součástí celní unie, ale pak, pak tomu tak nemusí být. A mm, jak to potom bude? Jak budou vypadat kontroly? Eh, bylo mi řečeno, že je tady asi 260 eh, různých bodů mezi tedy kontrola na 260 různých bodech, to by měla být ta cesta vpřed, to si nemyslím. Nebo by to bylo eh, ve těch dvou hlavních přístavech a letišti. To všechno je ještě na stole a je třeba to vyřešit. To je tedy otázka dvě. Irsko. Uh, there no progress at... Nepodařilo se dosáhnout žádného pokroku v oblasti finančního vyrovnání a co nám, v nás budí největší obavy, je skutečnost, že Británie v posledním kole jednání spochybnila stanovisko Evropské unie. Podle Británie stanovisko postoj Evropské unie k této věci nemá žádný právní základ a David Davis, myslím, že to řekl i na tiskové konferenci, naznačil, že Tady možná existují nějaké závazky, ale nejsou to právní závazky vyplývající ze zákona. Proto v našem usnesení říkáme, že po roce 2019 mohou vzniknout finanční závazky, v důsledku, které vznikly v důsledku závazků, které vznikly před rokem 2019. Je tu rozdíl mezi závazkem a platbou, to, jsem, to bylo první, co jsem se naučil, když jsem se eh, tedy stal eh, ministrem pro rozpočet. Když jsem nastoupil tehdy do své funkce, říkala jsem si, to nemůže být nic těžkého. Jediné, co se musím naučit říkat, je ne. Uh, ale oni mi vysvětlili hned, tedy jaký je rozdíl mezi platbou a závazkem. Takže nemůžete říct, eh, že po roce 2019 už nebudeme dlužit žádné platby. Protože jde pouze o závazky, to znamená o potenciální platbu z doby po odchodu. Může to být tedy skrytý závazek, závazek, ze kterého potenciálně může vzniknout povinnost platit. Ale dnes tedy vlastně nevíme, jestli k tomu dojde. Například tedy u některých investic platí záruka Evropské unie a teď nevíme, jestli ta záruka bude uplatněna nebo ne. A tomu se tedy říká, aspoň podle nás, skrytý závazek. Takže celá ta věc tedy pořád ještě je na vodě. A žádná ze stran, eh, tedy Spojené království, určitě se té věci důkladně nevěnuje. A pokrok je jen velmi omezený. Jak to tedy půjde dál? Další kolo jednání proběhne asi tedy poslední zářijový týden, nikoli třetí zářijový týden. Také proto, že britský premi, eh, britská premiérka chystá důležité vystoupení k této věci, eh, a to na 21. září. Je škoda, že se nám to tedy vměšuje do jednání A je tady možné, že dojde k posunu o jeden týden na čtvrtý týden v září. Za druhé, já navrhuji předložit nové usnesení, a to na tady plenárním zasedání, první plenárce v říjnu, což je tedy toho 3. až 4. října na téma tedy těch různých aspektů jednání, to znamená práv občanů, k tomu, jak se stojíme, co parlament chce, k pokroku, který také pokroku, kterého se podařilo dosáhnout v Irsku a severním Irsku. A za třetí, informace o pokroku jednání jakožto celku. A pak tedy budeme připraveni na páté kolo což by mělo být tedy ten třetí nebo čtvrtý týden září. To bude to čtvrté kolo a páté tedy někdy v říjnu. Evropský parlament by měl do té doby přesně vyhodnotit to, jak si stojíme, a to tedy předtím, než se pustíme do toho zásadního pátého kola jednání, a předtím, než zaseda, bude zasedat ta rada, která se sejde v říjnu a měla by také hodnotit průběh jednání. To si myslím, že by byl tedy dobrý postup ze strany Evropského parlamentu. Do té doby tedy vyhodnotit občanská práva, finanční vyrovnání, pokrok jednání obecně, problematiku hranice mezi Irskem a Severním Irskem, a vyhodnotit to formou rezoluce, která by byla předložena na konci září. Nejprve tedy na úrovni frakcí, poté by byla projednávána i na plenárním zasedání v říjnu. To je tedy víceméně vše, paní předsedkyně, z mojí strany. a jsem samozřejmě připraven odpovídat na všechny otázky. Děkuji, děkuji za toto velice důkladné vysvětlení. A nyní dávám slovo svým kolegům, nejprve Martina Andersen. Děkuji ještě jednou za tuto prezentaci a aktuální informace. Já si myslím, že pro celou řadu lidí tady na půdě parlamentu je důležité uvědomit si, jaké skutečné důsledky bude toto oddělení mít. Například tedy eh, skutečnost, že máme více než 300 hraničních přechodů a jaký dopad to bude mít. Vzhledem k tomu, že to v podstatě nefungovalo už víc jak 100 let, ta snaha o kontrolu hranice. A proto tedy řešení této otázky by mělo být naprostou prioritou. My jsme rádi, že parlament a rada se na to dívají stejně. A víte, že Británie tedy uvedla v této věci, že dohoda z Velkého pátku byla základem mírového procesu. My to sice považujeme za slibný začátek, ale rádi bychom si přečetli celý ten jednací dokument. Nech se přesvědčit tedy, že to nejsou jen prázdné řeči. Na jedné straně tedy se říká, že nechceme neprostupnou hranici, na druhé straně není vysvětleno, jak by to vlastně mělo fungovat. Michel Barně tady správně poznamenal, že eh, nějaká, eh, nějaké polovičaté řešení nefunguje a že z technického hlediska je to velmi obtížné. Pokud tedy bude parlament podporovat naši snahu žádat dodržení všech ustanovení dohody z Velkého pátku a všech zásad mírového procesu, čili neexistenci tvrdé hranice, eh, pak eh, je to pro nás eh, zásadní a měli bychom také tuto skutečnost tedy víc os vysvětlit lidem, protože dohoda z Velkého pátku se opírá o takové čtyři základní pilíře a říká jasně, že národní schromáždění a ministři nemohou přijímat legislativu, která je v rozporu s legislativou Evropské unie. Za druhé je to ten pilíř na úrovni Severního Irska, který říká, že tedy parlament Severního Irska musí přijímat stejné, stejná stanoviska jako eh, zbytek aktérů. A pak je tu tedy ještě ta osa východ-západ, a my bychom tedy apelovali na to, aby Evropský parlament žádal dodržení plného znění dohody z Velkého pátku a aby se vlastně dohoda z Velkého pátku stala jedním z protokolů té závěrečné dohody o odchodu z Evropské unie. A také žádáme začlenění Irska jako celku do celní unie, ovšem to přináší určité potíže protože jedna část Irska by najednou byla v Evropské unii a druhá ne. A je možné to řešit dohodou o přidružení podle druhého pilíře dohody z Velkého pátku, ale přesto se to tedy nebude týkat určitých speciálních programů a bude to znamenat tedy rozdílné regulatorní normy, které by měly platit v rámci jednoho Irska. A konečně bych také ráda slyšela informace o tom, jak budeme chránit práva občanů a práva, která vyplývají ze státní příslušnosti, protože e, sice tedy to na papíře máme, ale mě by zajímalo, jak budeme konkrétně chránit občany severního Irska, kteří e, možná ne všichni mají irský pas, ale mají nárok na to, aby, měli, aby byli současně držiteli irského i britského pasu. Jak tedy ta jejich práva budeme chránit? A nyní tedy žádám kole, ostatní kolegy, kteří se vezmou slovo, aby se drželi těch dvou minut na vystoupení. Máme už jenom 40 minut a rádi bychom ještě slyšeli odpovědi. Paní předsedkyně, děkuji. Pane Frauštate, děkuji vám za velice pozitivní vyjádření k tomu, co tedy eh, britská média obvykle eh, portrétují velmi pesimisticky. Já nebudu předcházet tedy tomu komuniké EKR, které bude zveřejněno zítra. Ale mohu říci, že těch 11 oblastí, které jsou předmětem jednání, že tedy pouze v, u třech témat z 11 jsme se ocitli v patové situaci. To znamená, že u, v osmi případech jde vlastně o pozitivní pokrok. A myslím, že tedy eh, pan Barnier velmi účelově celou situaci popisuje pesimisticky. A nyní konkrétní otázka. Problematika finančního vyrovnání. Já jsem si provedla určité výpočty a chápu to tak, že pokud by eh, Spojené království opustilo Evropskou unii v roce 2019, mělo by zaplatit 20, mělo by dostat zpátky 26,5 miliardy euro zpět z Evropské unie a to na základě tedy slev z odvodů, na základě dohody, která byla eh, dojednána před mnoha lety. A mě by zajímalo, jestli jste těch 620 miliard započítali. A jestli se tedy touto problematikou vůbec zabýváte. A pokud to skutečně je 26,5 miliardy, a my jsme tedy slyšeli, že by mělo jít o 50 miliard v rámci uh, vyrovnání. Pak ovšem by tedy Spojené království eh, dlužilo pouze 25,5 miliard. Můžete mi k tomu říct něco víc? Děkuji. Díky, Diane. Já budu velmi stručná a řeknu to italsky, aby to bylo zřejmé. považuji za naprosto oprávněný ten výklad G. Verhofstadta. A v těch bodech, kde je neschoda, a co se týče té dohody o odstoupení, chtěl bych zmínit úlohu soudního dvora, protože to zatím není úplně zřejmé. Já bych chtěl, chtěla mluvit o následujícím. Jde o to oddělení. Nejdříve dohoda o odstoupení a potom ta druhá fáze. Budoucnost našich vztahů. Mě by zajímalo, To je otázka té předběžné dohody, o které se mluví ve Spojeném království. Existuje určitá koalice, která by vlastně znamenala pokračování jednotného trhu. A je třeba o tom rychle rozhodnout. Ještě předtím, než budeme jednat, o skutečném odchodu z Evropské unie. Podle komise a podle té řídící skupiny jsme připraveni jednat o tomto bodu před uzavřením dohody o odstoupení. A když eh, hovoříme o této přechodné dohodě, chceme vlastně z britské, na britské straně pouze vyzobávat rozinky. Je tu snaha o ochranu té dohody o evropských občanech ve Spojeném království? Děkuji, paní předsedající. A děkuji, Gý, že jste přišel a že nás informujete. Mám řadu otázek a já je položím poměrně telegraficky. Zdá se mi, že to, čím se zabývám, je ten širší kontext. Kdo stanoví rámec jednání? A Britové to stále spochybňují. Evropská unie jasně dala najevo svůj postoj a Britové to nepřijímají. To bude asi pokračovat. Druhý bod. Já se nemyslím z toho, co čtu, že Britové přijímají rozdíl mezi mandátem rady a tím, co dělá Barnier. Myslím, že zde zaznívá vlastně nový příběh o tom, že Evropská unie je obvinována z nepružnosti a já myslím, že my skutečně neprobíráme dokumenty, ne, nečtou dokumenty Barniera nebo rady a pokud tak činí, tak, tak eh, je špatně vykládají. A je tu také úloha eh, britské veřejné A je to velmi vlastně nevhodné a škodí to pozitivnímu výsledku. Pokud jde o občany, můj pocit je takový, že britský přístup je takový, že to není vlastně automatické právo zůstat. Vy musíte dokázat, že máte právo zůstat ve Spojeném království. A to vyvolává otázku, zda právo zůstat může být zakotveno s tím, že Westminsterský parlament je svrchovaný a může vlastně zvrátit jakoukoliv dohodu, tedy jaký mechanismus řešení sporu bude existovat, což je klíčové. Řekněme, za deset let vláda řekne, my už prostě Nechceme lidi z Evropy ve Spojeném království. Konečně, jenom ze zvědavosti, také zaznělo něco o rybolovu, protože já myslím, že to bude jedna z nejtěžších otázek. Jak se rozhodne, zda určitá ryba je dánská nebo britská? Jak se to bude řešit? A mo- nebo možná i belgická ryba. Ryby bez příslušnosti. Helmut Scholz. Já chci také poděkovat eh, Guy Verhofstadtovi za briefing. Řeknu to zcela jasně. Parlament, rada je dokonce vyjednavací tým má jasné meze, které jsou definovány. A to jsou nabitá práva, občanská práva, která patří k těmto mezím. Ale otázka je, o čem tady dnes mluvíme. Kdy a jak můžeme lidi informovat, kterých lidi, kteří mají obavy o svou budoucnost, o, ví o své výhledy do budoucnosti, o své rodiny, tedy jaký bude jejich statut v budoucnosti. Jsme schopni společně s Brity, s britským vydávacím týmem tedy je přimět, aby odpověděli také vlastním občanům, protože to je nejpalčivější otázka. A to navazuje na druhou věc. Z hlediska financí, finančních prostředků, povinností, plateb. Už zaostáváme z hlediska plánování MMF. Jaká bude situace po roce 2020? naše schopnost plánovat naše vlastní vnitřní rozpočty do budoucnosti pro rozvoj Evropské unie pro EU 27 nebo 28. Tedy jak vážně bereme veřejné mínění. A spojením těchto dvou významných otázek otázka, zda máme skutečně stabilní postavení, které vyvolává důvěru pro občany ve Spojeném království, stejně jako v Evropské unii. Děkuji, Helmute. Pan, paní McGuinness. Děkuji. Díky, Guy, za briefing. Kdybyste měl seřadit oblasti, které jsou nejobtížnější z vaší prezentace, vysvětlo, že rozpočtové otázky, tedy peníze, to je nejtěžší, hranice potom a pak občané. A pokud se mohu soustředit konkrétně na otázku hranic, protože také souvisí s občanstvím, já bych řekla paní James, která odešla, že eh, peníze jsou důležité, ale mír je mnohem důležitější než peníze. A pokud jde o irskou hranici, která je skutečně teď neviditelná, došlo k bleskové povodni v mém volebním obvodu v Donigolu. A to bylo v Derry a v Tyrone také, kde byli postiženi a já jsem čtyřikrát překročila hranici při svém návratu, ale ta hranice je opravdu viditelná. A jsem znepokojená, když klademe otázky, kde budou probíhat kontroly, nebo jak eh, budeme eh, vlastně policejně střežit těch 300 hraničních bodů. To byla minulost. A velkopáteční dohody vlastně nás k tomu neopravňují. A je třeba jasně říci, že můžeme pokračovat, řešit situaci na ostrovu na Irsku, v Irsku pokud Británie zůstane minimálně v celní unii nebo v jednotném trhu. A musíme to říct velmi jasně, i když dostaneme negativní odpověď. Protože lidé na severu Irska, v severním Irsku hlasovali proto, aby zůstali v Evropě. A řada z těchto občanů, kteří také že, kteří hlasovali pro opuštění Evropské unie, tak mi sdělili soukromně, že si nepřejí návrat hranic mezi Severním Irskem a Irskem. A cesta vpřed, abychom uhájili mírový proces a pokračovali v závazcích, které existují, a aby Británie zůstala v celní unii a pokud možno na jednotném trhu. To je věc, která by měla být i nadále na stole. Děkuji. Děkuji. Pan Beten. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Mám řadu otázek, ale mám málo času, tak se omezím na jednu otázku, která se týká takzvaného finančního vyrovnání. Pokud je tu problém, je to proto, protože britská rada je nerozhodná, protože pan Davis vám měl říct, jaké je to číslo a je to nula. A z toho bychom měli vycházet. A mě zajímá právní základ, protože pan Frovštad potvrdil a možná mi to potvrdí, že to nebyl právní základ, ale je to morální povinnost. Jediná morální povinnost, kterou zde vidím, je, se týká důchodu a dávek eh, úředníků, kteří jsou zaměstnáni komisí. Já nevím, proč by neměli nadále pracovat pro Evropskou unii. A jak se dospělo k, tom, k těm 100 miliardám? A komisař Ettinger řekl, že v první řadě by to byla pohledávka až do roku 2020 a teď to protáhla až do roku 2023, takže se zdá, že se to mění průběžně. A jak dlouho to tedy bude ještě měnit? Pan Frovštad hovořil o navazujících pohledávkách. Měli bychom souhlasit s tím, že po referendu v roce 2016 už neměli žádné závazky platit a mělo, mělo se rozpočtovat podle toho organizace občané v celé Evropské unii, když se sníží jejich příjem, tak musí prostě snížit své výdaje. Velmi stručně, já si myslím, že my Evropské unii nic nedlužíme, ale, ale pokud může to být pouze čistý příspěvek do našeho odchodu. A pokud se podíváte na, na rabat a na to, co vydáváme ve vlastní zemi, tak to, to celkové číslo od července až do roku 2020 je asi 33,7 miliard. A každý měsíc, měsíc, který vám platíme, se to snižuje. Až se dostaneme do poloviny roku 2019, stručný výpočet je, že by tam zbývalo ještě 4,6 miliardy. A ta sleva, která se vyplácí až následně, by představila asi stejnou částku. Takže i když zůstaneme v té organizaci roku 2019, tak prostě vám nebudeme nic dlužit. Jak je právní základ pro tyto prostředky? Není to v Lisabonské smlouvě, není to v článku 50. A pokud řeknete, že to je právní základ, tak nám řekněte, co to je a jak jste přišel na to, že to je 100 miliard. Na základě čeho? aby britská vláda a Britové věděli, o čem se tady mluví. Děkuji. Skutečně vás žádám, abyste byli velmi struční. Ne více než eh, půl minuty, minuta, protože máme tu tolik kolegů, kteří by chtěli promluvit. Děkuji. Nyní Ramon Chauregi je pryč. Takže Richard Corbett. Takže nyní Richard. Otázky, které jsem chtěl položit, již zazněly, takže nevyužiji svůj čas a možná reakce na konci na pokusy britských ministrů vlastně svalit vinu na Brusel, je to vydírání a podobně protože Evropská unie se snaží z nás vyždímat maximum. Jako by to byla Evropská unie, která by rozhodla, že Británie má odejít, a ne naopak. Děkuji, Mercedes Breso. Děkuji. Velmi stručně. Já si myslím, že jeden z bodů, kde jako parlament bychom měli žádat velkou jasnost, je to, jak se budou definovat ty spory. Protože tady jsou postoje velmi vzdálené. Evropská unie si myslí, že to bude řešit soudní dvůr a Británie si myslí, že ne. A tady si myslím, že podle toho se bude rozdat řada věcí. Je to velmi důležité, protože dojde ke sporům. A pokud jde o práva občanů, tak to představuje miliony individuálních práv a nároků a to se řeší velmi složitě. Je to složitější ještě než hranice nebo dohoda o financích, protože jakmile to bude stanoveno, tak tam potom budou pouze dvě strany. Takže já si myslím, že třeba o tom přemýšlet velmi dohloubky, až budeme přecházet k druhé faře. Pan kolega Selimovič. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Frauštatovi za jeho zprávu. Mám tři stručné otázky. První, zda máte pocit, nebo zda máte názor, že existuje určitá schoda o bodech, které jsou na stole v pořadu jednání, hovoříme o pohledávkách a existuje dohoda o těch bodech, o kterých jednáme a je tu schoda o tom, o čem bychom v té finanční dohodě měli jednat. Druhá otázka. Zda máte pocit, že protistrana, britská vláda, připravuje veřejnost v zemi, že má dojít k dohodě. Ať už jsou podmínky dohody jakékoliv. Že by mělo dojít k dohodě. Pokud já poslouchám kolegy v parlamentu ze, ze Spojenou království, pokud poslouchám veřejnou diskusi ve Spojenou království, že se soutěží o to, kdo bude tvrdší ale oni musí vysvětlit veřejnosti a voličům, že je třeba nalézt určitou dohodu, určitou schodu. Protože, a to je moje třetí otázka, protože tato dohoda ovlivní naše budoucí vztahy. Prostě musíme mít nějaké budoucí vztahy se Spojeným královstvím. A tady kolegové říkají, my vám nic nedlužíme, nic po vás nechceme, a nechceme s vámi být v žádném vztahu asi. Ano, oni určitě chtějí mít nějaký vztah, ať je jakýkoliv. A teď bychom měli vlastně, nechceme nic, žádnou dohodu, žádné peníze. Zase mi to pro něj obtížné. Takže mě by zajímal názor, zda skutečně připravují veřejnost a voliče, že by to mělo být nějak dotaženo v určité fázi a měl by vzniknout nějaký budoucí vztah, který by byl snad eh, vhodný pro oba partnery v budoucnosti. Eh, děkuji, Max Sanders. Děkuji. A děkuji panu Frhoštatovi za um, podrobné informace. Eh, hned po, brek, po hlasování o Brexitu jsem měl starosti. Říkal jsem si, že někteří politikové v EU možná budou chtít eh, prostě přistupovat tvrdě k Velké Británii a to zase eh, bude ovlivňovat další. Ale to, co teď vidím ze strany britské vlády, je, že Toryové tady soupeří Eh, o to, aby vlastně vyjednali za Británii mnohem horší dohodu, než tu, kterou jsme si kdy mohli představit. A to mě opravdu trápí. A eh, mám dvě otázky. Za prvé, pohybují se jednání takovým tempem, které umožní včas věci dohodnout, aby tady byla dobře projednaná dohoda, v náležitém termínu. A za druhé, eh, začínáme vidět ze strany Toriu, že jejich vyjednávací pozice je velmi slabá. Ano, a ještě Fabio Castello. Děkuji. Eh, paní předsedkyně, eh, pane Froštate, děkuji. A Myslím, že prioritou je hájit eh, eh, zájmy občanů, práva občanů. Kladu si celou řadu otázek, eh, pokud je o praktický aspekt návrhu na neviditelnou hranici mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Já myslím, že to je tak trošku jako hrát poker že se strany navzájem pozorují, vyčkávají, taktizují. Já neočekávám nějaké, nějaký velký pokrok. A ještě pár bodů. Především, pokud jde o Joint Vision Statement, s Japonskem, když se naposled sešli eh, se Shinzo Abem, eh, jednali o eh, dohodě o volném obchodu, ale to přece není možné, protože to je výsostným právem EU. E Japonsko zcela jasně řeklo, že je třeba počkat až na Brexit. Já si ale myslím, že Spojené království bude pokračovat v posilování své pozice, protože si přejí eh, ukázat, že již připravují další fázi. Chtěl bych vědět, co je opravdu možné. Mohou opravdu jednat a pokročit v takových jednáních dál? Jde přece o porušení výlučné pravomoci obchodních jednání ze strany EU. A pak je tady také otázka boje proti terorismu. Hovořilo se e, o důsledcích tvrdého Brexitu, o otázce spolupráce e, v, mezi bezpečnostními službami a výměně informací mezi nimi. To je pro nás také velice důležité. Je to opravdu velkým rizikem? Nebo je to věc, která se spíše projevuje ve volební kampani? Děkuji Fabio a dávám slovo Guy Verhofstadtovi tolik, kolik potřebuje. Ano, tady zazněla celá řada otázek. Eh, já je pokusím se seskupit, nebudu brát jednu otázku po druhé, například paní McGuinness a paní Anderson, obě dvě eh, položily dobré otázky eh, týkající se Irska a Severního Irska. Já to tady spojím do jednoho bloku. Ano, velkopáteční dohoda je tady důležitým základem. To mně připadá zcela jasné. Pro obě strany je to důležité eh, re, eh, respektovat a plně provádět velkopáteční dohodu i do budoucna. A také eh, otázka těch několik set tisíc Ehm, občanů, kteří mají pas eh, Severního Irska, respektovat jejich práva, to mně připadá také velice důležité jako důsledek toho, že eh, prostě vůbec mají tento pas a musíme to také respektovat a trvat na tom. Návrh paní McGuinness eh, říci, že jediným řešením je, že Severní Irsko zůstane eh, v celní unii no, a zůstane v tomto, v tomto jednotném trhu. Ano, já mohu říct, že s tím plně souhlasím, ale není to návrh, který by momentálně byl na stole a byl by projednáván. Ano, tak dobré by bylo, kdybychom to my uvedli do našeho usnesení eh, začátkem října. Ano, mým záměrem je eh, tedy alespoň několik odstavců do usnesení dát, které by jednaly o tomto problému. Ano, tady paní Anderson i paní McGuinness eh, předložili tyto důležité věci. Dále otázka finančního vyrovnání. Jak tady o tom hovořil pan James, já to také spojím s tím, co řekl pan Batten. Já jsem nehovořil o morální povinnosti, já jsem eh, citoval pana Davise, když jsem použil slovo morální e, povinnost. Já jsem řekl, že tady je právní základ a tady je určitý právní základ, který je vyjádřen v pozičním dokumentu komise. E, to pan Barně předložil. A tento poziční dokument je veřejně dostupný, kdokoliv do něj může nahlédnout a vidět tam ty jednotlivé články, podle kterých Eh, nebo o které se opírá finanční vyrovnání. A já se tedy omlouvám, ale nepustím se do diskuse o tom, kolik miliard to je. Eh, jediné, co můžeme říci, je, že eh, evropští vyjednavači nikdy nespochybnili mm, důležitost diskuse. Oni neřekli, no, potřebujeme finanční vyrovnání a to teď dejme do diskuse. Ne, to nikdy takto nezaznělo. Já neříkám, že v Evropě nejsou možná lidé, kteří mají takové myšlenky, ale nikdy to nebylo eh, takto předloženo eh, v jednání. Tam se eh, plně respektuje existující rabat. A další bod. Eh, práva občanů, pan Šeplin hovořil o této otázce, a také pan Lešek, paní Breso. Je jasné, že potřebujeme tady mít jistotu. A nejlepší jistotou je, že když to bude součástí mezinárodního, mezinárodní smlouvy mezinárodní dohody. Prostě mezinárodní dohoda, to znamená, že tady bude určitý dohled a my si myslíme, že prostě eh, by to měl být takový určitý systém, kde obě strany jsou eh, stejně zapojeny do eh, respektování, nebylo by to jednostrané. A my si myslíme, že by to mělo být součástí mezinárodní dohody a nikoli jenom část eh, nějaké budoucí legislativy ve Velké Británii, která může být pak jednostranně změněna ze strany Británie, britským parlamentem. A teď se dostávám k dalšímu bodu. Myslím, že o tom hovořila Barbara Spinelli je to ta celá otázka dohledu, která eh, bude. Jistě si vzpomínáte, jakou formulaci jsme použili v našem usnesení, když jsme. Přečtěte si to znovu, protože ta formulace je přesně ta formulace, kde říkáme, že Evropský soudní dvůr nebo systém, do kterého bude Evropský soudní dvůr zapojen, či v něm bude sehrávat roli. Takže to je velice důležité. Já to opakuji, co jsme uvedli v usnesení, protože si myslím, že to je důležité. A když najdeme nějakou dohodu, tak to bude asi velmi blízko k tomu, co uvedl parlament eh, ve svém usnesení. A pak eh, Barbara Spinelli, ale také někteří další, myslím pan Štolc. Eh, no, k tomu se ještě vrátím. Někteří tedy hovořili o um, přechodné době nebo dočasné dohodě. Ano, tady je stále více a více hlasů, také ve Velké Británii, stále více a více hlasů, které hovoří o potřebě určitého přechodného období eh, a ne ze strany pouze laboristů, eh, ale také jednotliví členové eh, britského parlamentu i konzervativní strany. To nás nepřekvapuje, protože my v parlamentu od prvního dne v našem usnesení jsme hovořili o přechodném období, které bude potřebné. Proč jsme to řekli? Protože všichni máme určité zkušenosti eh, ve svých stranách a eh, zhruba čas, který zbývá, to je něco pálo přes rok. Za tu dobu jistě nebude možné dohodnout jak dohodu o vystoupení, tak i dohodu o budoucím partnerství. A Ehm, prostě bude třeba jít od odstoupení následně k ehm, těm vztahům. Takže to jsme říkali od prvního dne a proto jsme od začátku uváděli, že bude zapotřebí mít přechodné období a omezit toto přechodné období v čase. A my teď vidíme, že i z, druhý, z druhé strany, i ze strany Velké Británie se tyto hlasy objevují, to více než prakticky po roce. Já si pamatuji na mé kontakty eh, s lidmi z Velké Británie. Oni říkali tehdy, no všecko bude zvládnuto za dva roky. Já myslím, že my v parlamentu jsme byli velmi realističtí, když jsme hovořili od prvního dne, že bude zapotřebí mít určité přechodné období. A Mm, paní Spinelli, vy když hovoříte o určitém přechodu, tak je to vlastně určitá kontinuita od toho, co máme dnes, eh, směrem k tomu, co bude následovat, protože já to nevidím jako možné, nedovedu si to představit, že by se prostě tady objevilo rázem něco úplně jiného a že by tady nebyl žádné přechodné období. Ehm, prostě všecko najednou, včetně budoucích eh, vztahů. Ne, to přece těžko je možné si představit, buďme realisté. Eh, je zapotřebí mít dobrou dohodu o odstoupení a přechodné období. To přechodné období by mělo být převážně, nikoli výlučně, ale převážně eh, to, co tady existuje, to aky, které máme teď, takové to postupné uh, phasing out. A tím se dostávám k dalšímu bodu. Myslím, že pan Štolce nebo někteří další o tom hovořili. Celá ta otázka práv občanů a eh, vytváření eh, hranic. My tady musíme hovořit o dohodě o právech občanů. Všichni víme, že formálně to bude součástí eh, dohody o vystoupení. Myslím, že by bylo dobré, abychom urechlili věci, dospěli k nějakému závěru. Obě strany společně, ve společné komunikaci, ve společném sdělení by měli zveřejnit výsledky. Ale všichni víme, a neříkejme, co není možné, že jediná forma může být, že to bude součástí dohody o vystoupení. Nemůže to být součástí něčeho jiného. Musí to být eh, v rámci dohody o vystoupení, tak jak to také počítá s tím článek 50. Pan Anderson nebo pan Anderson, pan Anderson, eh, poznámky o torích. Já tady eh, nebudu to nějak komentovat, protože si dovedu představit eh, už zítra některé komentáře v Británii. Já jsem prostě jen komentoval, když jsem odpovídal na otázku paní Barbary Spinelli k otázce přechodného období. Já prostě tomu rozumím. Takže to bude zapotřebí takové přechodné období. A myslím také, že um, Labour uh, tuto věc také jasně říká bez uh, nejasností, že to je velice důležitá věc. Pan Castaldo. Pravomoci v oblasti obchodu. Je to tak, že až dojde k oficiálnímu vystoupení Velké Británie z EU, až ve, eh, Velká Británie už nebude členským státem EU, eh, e pak bude mít možnost uzavřít vlastní obchodní dohody. A my jsme také řekli, že do té doby jsme, mm, a my jsme jediná instituce, která to řekla, my jsme v usnesení uvedli, že podle našeho názoru jsou tady důsledky toho, když už se vyjednávají předem eh, oficiální obchodní dohody dříve, než dojde k vystoupení. <clears throat> prostě to nemůže být, nemůžete být na obou stranách. Není možné být eh, Eh, na straně vyjednávání vlastních dohod eh, s jinými zeměmi a současně být u vyjednávacích stolů a diskutovat s, tě, s témiž eh, zeměmi jménem EU. Tu jsme řekli velice jasně. To také nenajdete to v mm, guidelines od rady. My jsme to řekli v našem usnesení, jaké jsou podle našeho názoru důsledky. Pane Castaldo, do budoucna musí mít také parlament eh, jasné eh, představy. Prostě eh, dohoda o vystoupení to je nový nástroj, ale počítá se s ním v Lisabonské smlouvě. A takováto dohoda má i možnost velké flexibility. Taková dohoda o odstoupení může být velmi malá, může být naopak velice podrobná, může Eh, počítat i s některými eh, asociačními aspekty v oblasti bezpečnosti, kultury, výzkumu, vědy, eh, vnitřní bezpečnosti, vnější bezpečnosti a tak dále. A to je také důvod, proč od prvního dne parlament ve svém usnesení hovořil o tom, že asociační dohoda by byl dobrý, dobrý, by bylo dobré řešení. V té fázi ale ještě nejsme. My jsme stáli ještě ve fázi číslo jedna, kdy se snažíme teprve dohodnout eh, dohodu o vystoupení. A pan Korbet a jeho poznámka o tom obvinování. Mě to trošku překvapilo, když eh, takové věci čtu, které eh, obvinují z něčeho Evropského unie, jako kdyby Evropská unie eh, se rozhodla vyhnat Velkou Británii. Já to musím opakovat, musím to připomenout, došlo k opačné věci. Bylo to naopak. Um bylo to samostatné, svrchované rozhodnutí eh, Velké Británie. A já to ho stále lituji, že to takto bylo rozhodnuto. Děkuji. A tím jsme tedy uzavřeli tento bod programu, ale Eh, vy jste vždycky vítán. Asi by bylo dobré, kdybych přišel tedy i s návrhem usnesení na eh, jednání výboru AVKO. To by bylo opravdu skvělé, děkuji. A kolegové, máme ještě bod různé, ale v těm tedy nic nemáme. Příště se uvidíme ve Štrasburku 11. září na mimořádném zasedání a potom také ještě 28. Děkuji, koordinátoři zůstávají a hned pokračujeme jednáním koordinátorů.